So, dear colleagues. Vážení kolegové, takže poté, co jsme tady měli trošku dojem, že eh, v komunikačních nástrojích v Evropském parlamentu ještě nenastal informační věk, ale s přihlednutím k tomu, že máme omezený čas, začneme s naším společným slyšením výborů Ekon a Empl na téma důvody, důsledky a náprava ekonomické nerovnosti v Evropské unii. Tak, a teď bych rád přivítal řečníky, kteří přijali naše pozvání a vezmeme to tak, jak budou mluvit. Nesouvisí s abecedou, aby s ničím jiným. Eh, je to Mark Pearson z OECD, ředitel pro zaměstnanost, práci a sociální záležitosti, paní Kate Pickett, profesorka epidemiologie University of York a Mark DeFoss, profesor Evropského mezinárodního zaměstnaneckého pracovního práva z Kenské univerzity. Děkujeme, že jste mezi námi, přišli jste včas a že jste přijali naše pozvání. Jak asi víte, finanční a hospodářská krize, stejně jako relevantní politická reakce na ní, měly významný dopad na nerovnosti napříč Evropskou unii, vzhledem k tomu, že se tato významným způsobem od začátku finanční krize navyšuje. Růst těchto nerovností má dopad na to, jak občané vnímají Evropskou unii a na řešení, jaká očekávají ze strany tvůrců politiky. My jsme přesvědčeni, že je proto na čase, aby výbory ECON, ale i Empl, který požádal, aby byl přidruženým výborem k našemu výboru při uspořádání tohoto slyšení, vzhledem k těmto dopadům nerovnosti a činnostem, jaké oba, jakou oba výbory vyvíjejí, jsme se mohli zaměřit na dopady nerovnosti na růst a na možná řešení tohoto problému. A je, tomto světle tedy vítám naše řečníky, dám jim slovo tak, jak jsem je představil. To znamená, je mi velkou ctí dát slovo panu Marku Persnovi jako prvnímu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ano, já jsem z OECD, Centra pro příležitosti a rovnost, a budu hovořit zejména o nerovnostech v příjmech. Nemyslím si, že by eh, tato nerovnost byla důležitější než jiné aspekty nerovnosti, ale je lépe dokumentovaná. Pakliže se zaměříme na důvody, tak se vracíme do 90. let 20. století, kde byly snahy měřit nerovnost mezi zeměmi a produkovali jsme celou řadu statistik o nerovnosti a v podstatě všem to bylo úplně jedno. A to až Eh, do konce prvního desetiletí eh, nového tisíciletí a zhruba tak do roku 2008, kde se nakonec nerovnosti začala přisuzovat eh, důležitost a přisuzovala se důležitost tomu, jak se nerovnost zvyšovala. Tak, tady na tom snímku jsou stávající hodnoty nerovnosti. To se měří takzvaným Giniho koeficientem, který je takřka nevysvětlitelný. Nejlepší způsob, jak o tom můžete přemýšlet, je, že to je zhruba něco jako templota. Takže když máte Giniho koeficient kolem 25, je to poměrně příjemné, ale jak se dostanete na třicítku, už je to trošku moc. A když to je 35 a víc, tak to už je skutečně velice nepříjemné. Myslím si, že to je poměrně dobrý způsob, jak o nerovnosti přemýšlet. Jak vidíte z tohoto grafu, Eh, střední Evropa a severní státy mají nejnižší míru nerovnosti. V rámci Evropy jsou to naopak ehm, Británie a jižní státy, kde je nerovnost nejvyšší. Nicméně i tak jsou ehm, na hodnotách daleko nižších, než jaké jsou mimo Evropu. Skutečně důležitá věc však je, že nerovnost dlouhodobě roste podstatě ve všech státech ano. Je tady pár států, které jsou více či méně stabilní, ale naprostá většina zemí zaznamenává významné zvyšování se nerovností. Jinými slovy, zhruba od roku 1985 příjmy horních 10% stouply zhruba o 55% reálně vzato a příjmy dolních 10% se zvýšily zhruba o 10 až 15% reálně vzato. A nebo ještě jinak, Eh, v polovině 80. let poměr eh, příjmů eh, nejvyšší, nejbohatších 10% a nejchudších 10% bylo zhruba 7 ku 1, teď je to zhruba 10 ku 1. Takže desetkrát víc příjmu a to není malé navýšení nerovnosti. Nebudu mít čas hovořit o chudobě sáhodlouze, ale i to je velice důležité. Nejde jenom o to, že počet chudých lidí se zvyšuje, chudoba roste, ale změnil se druh člověka, který je chudý. Od eh, poloviny 90. let, tehdy, když vám bylo víc než 75 let, měli jste dvakrát větší pravděpodobnost, že budete eh, chudí než průměr populace, ale teď je to v podstatě úplně jedno. Je to obrovská změna úrovně chudoby a šance spadnout do chudoby. Oproti tomu lidé, kteří mají vyšší pravděpodobnost, eh, že budou chudí, jsou eh, rodiny s dětmi a mladí lidé. A to je velice důležité pro pochopení toho, proč nám je eh, nerovnost tak drahá, abych tak řekl. Protože je daleko složitější řešit chudobu, když máte děti, protože dlouhodobé dopady jsou daleko větší a má to i větší dopady na hospodářské zdraví vaší země. Další snímek a vyklikejte tam všechny ty krabičky. My se snažíme zaměřit na to, proč nerovnost roste. A faktorů je celá řada. A to už je moc. Ten hlavní nejdůležitější faktor jsou změny v zaměstnání. Někteří lidé mají větší pravděpodobnost, že budou zaměstnáni a že budou mít lepší pracovní podmínky než jiní zejména například eh, zvyšující se podíl nestandardní práce, práce na eh, zkrácený pracovní úvazek nebo na smlouvu dočasnou. Další faktor, velice důležitý, je eh, menší efektivita redistribuce. Neznamená to, že bychom méně utráceli na transferech, na systémech dávek, to ne, utrácíme víc, ale způsob, jak ty peníze utrácíme, podstata našich daňových a e, dávkových systémů je méně distributivní, než jak to bylo v minulosti. To znamená, že jsme na tom hůře v tom braní bohatým a dávání chudým. A třetí nejdůležitější faktor je e, technologická změna a zatížení na dovednosti. Jinými slovy, odměňují se lidé, kteří mají dovednosti, daleko více než lidé, kteří dovednosti nemají. A to je takový podkladný trend, který se, na který se velice těžko politicky za to reaguje, ale je to jeden z hlavních důvodů, proč nerovnost roste. A pak je tady ještě takový menší efekt, proto je to tam přerušovaně, změna struktury rodin. Máme víc eh, takzvaných singles, eh, více toho, že se sezdávají lidé ze stejné sociální třídy, ale to je zanedbatelný efekt. Kromě toho tady jsou určité offsetové efekty, Nejdůležitější z nich je zvyšující se vzdělanost. Vzdělanost je velký ekvalizátor, řekněme. Takže čím déle držíte lidi ve systému vzdělávání, tím eh, rovnější ti lidé si pak později jsou. A další faktor, který je daleko méně známý, je dopad žen. Více žen v práci a zúžení genderové platové propasti, byť i jsme ji ještě nepřekonali, snižuje celkově za to nerovnost. E, konkrétně nerovnost by byla o 50%, e, by narostla o 50% víc oproti 80. letům, kdyby ženy pracovali tak málo a vydělávali tak málo jako v polovině 80. let. To znamená, přivedení více žen na trh práce mělo velký vyrovnávací efekt na naše ekonomiky. Teď velice stručně, jaké dopady tato vyšší nerovnost má? Sociální dopady samozřejmě, politické dopady, etické dopady. Já jsem ekonom, já se zaměřím tady na ty hospodářské dopady nerovnosti. A e, Ono nejde jen o něco, co se stane a pak na to můžeme zapomenout. Když se podíváte eh, na detailní analýzu, tak vidíte, že ekonomiky, kde je vyšší nerovnost, méně rostou, což je kauzální vztah. To znamená, jak se zvyšuje nerovnost, tak růst se snižuje. Eh, já vám tam eh, říkám, že nárůst nerovnosti o jeden Giniho bod snižuje růst o 0,12% bodu za rok. Jinými slovy, to navýšení nerovnosti od poloviny 80. let znamená ve finále zhruba snížení růstu o 5% bodů. Takže to není malý dopad. Je to významný dopad, eh, jaký nerovnost na růst má. Proč? No, protože v první řadě, ono to nesouvisí s chudobou, souvisí to eh, s těmi dolními 40%. Čím větší je propas mezi dolními 40% a všemi ostatními, tím větší ten negativní dopad na růst tady je. Souvisí to s věcmi, jako je zdraví, eh, sociální začlenění, ale pak jedna věc, kterou jsme skutečně izolovali jako faktor, je právě vzdělání. Chudí lidé eh, mají menší pravděpodobnost, že, budou, že dosáhnou vyššího vzdělání než bohatí lidé ale i když se podíváme na ty příjmové konstanty, tak čím větší nerovnost ve společnosti, tím menší pravděpodobnosti, že se lidé budou vzdělávat a tím horší je kvalita vzdělání, které pak ve finále dostanou. A tyto dvě věci dohromady pak mají takový dlouhodobý dopad na objem lidského kapitálu v hospodářství a tím pádem na míru růstu. A to je ten hlavní důvod, proč nerovnost má dopad na budoucí hospodářský růst. Rovněž tady mluvíme o redistribuci. Nezjistili jsme v rozvinutých státech, pro rozvojové státy je to jiné, ale v rozvinutých státech jsme nezjistili žádné důkazy o tom, že by více redistribuce mělo nějaký negativní dopad na úroveň růstu. Tak a teď už jenom velice stručně, eh, jaké jak to můžeme napravit. Eh, myslím, že tady jsou čtyři oblasti, možná vás to překvapí. Eh, zaměstnanost, ale nejen leda jaká zaměstnanost. V celé řadě států máme nestandardní pracovní podmínky a dočasné zaměstnání, což je past, to není odrazový můstek eh, k lepší práci, takže je potřeba zajistit, aby lidé mohli eh, mít i kariéru, nejen aby měli nějakou práci. Za druhé, to už jsem říkal, souvisí to s ženami. Čím více můžeme ženy angažovat v práci, pokud budou chtít tedy, a čím více nám podaří redukovat pro platovou propast mezi pohlavími, tím lépe na tom budeme v oblasti redukce nerovnosti. Za třetí, to je poměrně zřejmé, posílení vzdělávání a získávání dovedností, protože ten dopad tady toho je veliký. A nakonec, myslím si, že můžeme udělat více, alespoň tedy některé státy v Evropě, eh, v oblasti zlepšení navržení daňového a dávkového systému tak, aby snižovaly nerovnost – aniž by tím zároveň navýšili veřejné výdaje. Tím, že tedy budou daně a dávky více cílené a tím se bude nerovnost snižovat. No, takže tolik ve stručnosti má prezentace a těším se na následnou diskusi. Děkuji vám. Děkuji, pane Persone, a rovnou předávám slovo druhému vystupujícímu. Bude to paní Piket. Máte slovo. Děkuji. Já vám ještě teď mohu popřát eh, hezké dopoledne a děkuji za pozvání a za možnost popsat vám eh, dopady ekonomické nerovnosti v EU a nápravy. Já jsem hodně hovořila s veřejností o tom, eh, jak vypadají statistické výzkumy, kvantitativní výzkum. Ono to často působí velice komplikovaně, ale tady to schrnuji v jednoduchém grafu. Nerovnost to je ústřední problém pro eh, svět po finanční krizi a je to klíčový problém pro rozvoj chudších i bohatších eh, zemí. Nerovnost totiž vede k ekonomické nestabilitě, jak už jsme slyšeli, eh, poškozuje to sociální strukturu, podkopává to soudržnost, zdraví lidí a vytváří to překážku pro více ekologické strategie a chování. Sociální a ekonomické nerovnosti brání tomu, aby komunity a státy vzkvétaly. Zvyšují také eh, sociální hierarchii, statut eh, a eh, třídní rozdělení společností. To jsou tedy problémy, které jsou o to ožehavější, čím níže jdeme na společenském žebříčku a posiluje to nerovnost mezi chudými a bohatými. Ačkoliv dopady nerovnosti jsou ty nejvyšší u chudších obyvatel, tak přesto se projevují špatně také u majetnějších vrstev. Nerovnost totiž poškozuje celou sociální strukturu, zvyšuje sociální eh, rozkoly, eh, posiluje obavy o společenské postavení, honbu za prestiží a eh, postavením. Takže nejenom chudší jsou postižení nerovností, ale samozřejmě, že jsou tady obrovské rozdíly mezi rovnějšími a méně rovnými společnostmi. Rozsah těch eh, rozdílů eh, je od otázky zdraví, sociálních eh, problémů, je to široký problém. Ačkoliv v bohatých rozvinutých zemích nerovnost příjmů eh, se týká především eh, otázky zdraví a dobrých sociálních podmínek, eh, tak průměrný příjem už s tím nesouvisí. Snížení nerovností je vůbec nejdůležitějším krokem, který mohou učinit naše země proto, aby zlepšily dobré životní podmínky svých obyvatel. V průkazné informace naznačují, jak eh, poškozující jsou přetrvávající nerovnosti. Já teď poprosím o to vrátit se zpátky předchozímu slajdu. Eh, dopad nerovnosti je v oblasti zdraví zcela průkazný. Eh, pokud je menší nerovnost, tak se prodlužuje délka dožití, snižuje se úmrtnost, klesá úmrtí umrtnost dětí, pokles, eh, dochází k poklesu u mentálních onemocnění, obezity a tak dále. A nerovnost má dopad také na míru sociální soudržnosti, včetně důvěry, eh, která je vyšší ve spravedlivějších a rovnějších společnostech. Projevuje se to také na postavení eh, žen, na míře chudoby, na míře majetkové a násilné trestné činnosti. Jak už říkal Mark, nerovnost se projevuje také na Um, životních podmínkách dětí a jejich šancí uh, do budoucna. Jejich možnosti a šance jsou mnohem vyšší v rovnějších společnostech, kde více dětí dokončí vzdělávání, získá zaměstnání, je tam také eh, menší počet mateřství, mladistvých. Sociální mobilita eh, je omezená ve velice nespravedlivých společnostech, eh, Rovnost příležitostí je poškozována nerovností eh, výsledku výstupu. Ale není to jenom problém zdraví a problém sociální. Nerovnost se projevuje i jinak, jako říkal Mark. Stále více si uvědomujeme to, jakým způsobem dopadá nerovnost na ekonomický pokrok a stabilitu. A řada ekonomů, včetně laureátů Nobelové ceny, to potvrzuje. Snižování chudoby je ohroženo příjmovou nerovností. Mezinárodní měnový fond uvádí, že snížení nerovností a posílení dlouhodobého ekonomického růstu to jsou dvě strany téže mince. Nerovnosti jsou úzce provázány s kratšími obdobími ekonomického růstu a expanze, vytvářejí také mnohem častěji eh, silnější střídání období prosperity a, a krizí a takové společnosti jsou zranitelnější vůči krizím. Světoví vůdci se dnes soustředují eh, více na nerovnosti než kdy dříve a více si uvědomují, jakým způsobem eh, ohrožuje nerovnost přesun k udržitelnější ekonomice. Eh, nerovné společnosti navyšují osobní zadluženost fyzických osob, spravedlivější společnosti naopak eh, více dbají na všeobecné blaho, to znamená více recyklují, více věnují na zahraniční pomoc. Eh, Biznisoví eh, lídři ve spravedlivějších zemích se více cení ochrany životního prostředí a nutí své vlády, aby toto dodržovali zlatých deset pravidel eh, udržitelného rozvoje. To tvoří rámec eh, našich eh, aspirací. Nám jde o to snížit nerovnosti mezi zeměmi a do roku 2030 chceme postupně dosáhnout navýšení příjmu u spodních 40 obyvatel. Prioritizace potřeb, řešení nerovností nám zajistí, že rozvoj ve chudších i bohatších zemích bude skutečně inkluzivní a že může přispět k lidskému pokroku směrem k lepším životním podmínkám a udržitelnosti. Pokud jde o různou úroveň příjmu, to je možné řešit lepší distribucí daní či sociálních dávek na mezinárodní úrovni máme k dispozici údaje, které jsem schromáždila s profesorem Wilkinsonem a které ukazují, že nerovnost eh, a její řešení vždy přináší eh, prospěch a nezáleží na tom, jakým způsobem se rozhodnete nerovnosti řešit, kterou cestu zvolíte například eh, řešení prostřednictvím daňových sazeb byly postupy, které se používaly stejně jako řešení eh, podobě daňových eh, rájů, bránění daňovým únikům. Toto vše ovšem vyžaduje mezinárodní spolupráci, eh, takže je potřeba zapojení celé EU. Vyhýbání se daňové povinnosti nejenom zvyšuje sociální nerovnost, ale znamená to také, že větší počet, větší množství veřejných výdajů potom vlastně financuje menší daňová daňová skupina. Takže toto by se mělo určitě napravit, ale ještě jiná cesta, jak eh, zlepšit eh, eh, sociální rovnost v našich demokracií, Je to například větší pravomoci pro zaměstnance, posilování vzájemných společností, družstev a tak dále. Úspěšná skupina Mondragon ve Španělsku, která zaměstnává 84 tisíc lidí, má maximální eh, rozdíl platu 15 k 1 a všechny tyto formy eh, demokratické eh, demokratického ekonomického života přispívají k větší etičnosti a rovnosti. Pokud tedy vezmeme všechny tyto průkazné mm, informace a skutečně jsou to průkazné informace, jsou pro vás nové, tak vás poprosím, abyste se podívali na webovou stránku Equality Trust, kde najdete podrobnější informace o našem výzkumu ať už se obeznámeni s těmito informacemi nebo jsou pro vás eh, nové, tak vás poprosím, abyste se při eh, své zákonodárné politice více věnovali otázce rovnosti, protože větší rovnost znamená lepší kvalita života pro všechny, rovnější, spravedlivější společnost eh, a ekonomicky ekonomicky stabilnější společnosti. A zvládla jsem to za 7,5 minuty. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Paní Kate Pickett jako poslední z našich hostů promluví pan Mark DeFos. Děkuji vám mnohokrát. Dobré dopoledne vám všem. Děkuji za 10 minut na to, aby se hmm, potýkal s jedním, s jedním z nejsložitějších problémů dnešní doby. Eh, budu se snažit doplnit to, co už uvedli řečníci přede mnou a pokusím se k tomu dodat dotečné pohledy. Prosím, podívejte se na ten uh, slide. K tomu, co říkal Mark, eh, chtěla bych to ještě rozvést. Referenční období, které se běžně používá implicitně nebo explicitně, spočívá v porovnávání trendů současnosti s obdobím, které skončilo v polovině 70. let. To období bylo období s nízkou mírou nerovnosti v období eh, kapitalismu. Eh, je to prostě historický bod a je to tak, pokud chceme dělat nějaká srovnání. Co se mezi tím změnilo ve světě? Tak zní otázka. Spousta věcí. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že narůstání ekonomické nerovnosti, zejména v příjmech, je reflexí problémů s ekonomickým růstem. Ekonomický růst není takový, jak býval, co se týče Ehm, produk, růstu produktivity. Je, ehm, trvalo nám dlouho, než jsme se na to mm, podívali, než jsme na to přišli, protože jsme se zabývali dluhem, eh, dluhovou krizí a pak jsme přišli na to, že v podstatě potíže s ekonomickým růstem už to byly předtím a že docházelo k narůstání nerovností, a ekonomické nerovnosti způsobují problémy s ekonomickým růstem. Za druhé, je to také fenomén růstu, protože my tu máme určitý nový růst, někdy i spektakulární v některých místech, a ten je eh, poháněn eh, s s tím, že dochází spíš na růstu eh, než k distribuci příjmu. Hovoříme o globalizaci, technologiích, internetu, o lidech, kteří mají eh, vysokou kvalifikaci a mají tedy schopnost na globálním trhu se stát eh, velkými hráči a hodně vydělávat. Na západě Eh, všichni velcí hráči, kteří hodně vydělávají, eh, vydělávají mimo jejich eh, stát nejvíc. To znamená, že mají veliký potenciál, není jen domácí nebo národní. V porovnání s ostatními občany, kteří nejsou schopni využít tohoto nabývání ekonomického růstu. Je to tedy určitý fenomen související s růstem. A pokud porovnáváme situaci tedy s polovinou 70. let, Eh, nebo tedy s obdobím respektive od konce druhé světové války do poloviny 70. let, tak vidíme, že je situace jiná, že růst vypadá jinak a že se projevuje eh, jinak. Může to být dobré či špatné, ale prostě to tak je. Můžeme si na počasí stejně tak stěžovat, eh, nicméně nic s tím neuděláme, pokud na to nemobilizujeme nějaké velice globální síly. Eh, když se eh, také zaměříme na různé dovednosti, podíváme-li se na různé průmyslové sektory, na různé podniky nebo organizace v rámci jednotlivých sektorů a když porovnáme také lidé v rámci těchto organizací, jsou tu rozdíl. Například se hovoří o poznacích, o znalostech. Kolegyně říkala, že takovým vyrovnávacím eh, faktorem je vzdělávání, ale současně to je polarizátor, protože ti, kdo mají vyšší vzdělání, jsou nyní schopni využívat vývoj ekonomiky k tomu, aby získali mnohem větší E, příjmový potenciál. A vidíte, že vzdělávání přináší mnohem více možností tomu danému člověku spíš, než aby vyrovnávali podmínky na trhu. E, myslím, že to jsou určité věci, které musíme mít na paměti a také e, na srdci. Ve všech západních demokracií, ať už věříme tedy v trh jako základ, kde se vytváří prosperita, Eh, a současně v to, že tedy ten, tento růst je, je podporován státem, následně tedy, že může být jiná mm, perspektiva eh, ze strany státu, že se distribuje eh, bohatství, ať už se na styklice nebo na jiné. Je zapotřebí si klást otázku za trh, je ještě trhem pokud uvememe v platformové ekonomiky, síťové efekty, Eh, jak vypadají jednotlivé sektory průmyslu v globalizaci. Vidíme čím dál méně hospodářské soutěže a konkurence a to není dobré, protože eh, eh, ten příjem by měl být zajištěn právě inovací a konkurenceschopností. A k tomu ještě zapotřebí připočíst další jev, který často bývá opomíjen. Dochází za poslední desítky eh, let k nárůstu pracovních míst v sociálním sektoru nebo neziskovém sektoru, tedy vzdělávání, zdravotní péče a s tím související sektory. Já pocházím odsud z Belgie a to je druhý největší eh, sektor co do počtu pracovních míst. Ale pokud jste zdravotní sestra, lékař, Eh, nebo eh, učitel, musíte navýšit svou produktivitu, pokud si eh, přejete zvýšit svůj příjem, ale to znamená, že ošetřovatelka či zdravotní sestra stráví méně času tou svou prací. To znamená, že bude současně snižovat i kvalitu té práce. A pokud to má stát mín, tak to znamená, že stát musí nalívat peníze do těchto sektorů. A teď musíme uvažovat o nemocích, protože velký sektor ekonomiky nemůže produkovat takovýto nárůst příjmu, aniž by to mělo buď dopad na daňového poplatníka, anebo eh, na kvalitu. A my máme v západní ekonomice ten fenomen, který znamená stárnutí populace. To znamená, že tento zdravotní sektor bude dále narůstat. Co s tím budeme dělat? Můžeme používat eh, například technologie, to znamená méně doktorů, méně eh, vyučujících a méně zdravotních sester a bude stále docházet k vyšší polarizaci ve společnosti. Eh, eh, takže jste mezi dvěma ohni. A eh, pokud nemáte hodně ekonomického růstu mimo tento sektor, tak jste v obtížné situaci. Podíváme-li se například na poslední čtyři roky, to, co říkal Brnanke, ještě před velkou finanční krizí slavnou umírněností to je měnová politika západních eh, centrálních bank, které se podařilo více méně eh, vyrovnávat eh, stabilitu v kapitalistických eh, státech. Musíme se to podívat z historické eh, perspektivy a uvědomit si, že se jedná o velice krátké období, po které se to eh, dařilo. Takže teď to máme období, kdy se nám podařilo předcházet ztracení pracovních míst a vytváření pracovních míst. Je to zdokumentováno v různé literatuře, včetně Bernankeho. Když se eh, ale zaměříme na stabilitu finančního trhu a chceme tedy jaksi narovnat eh, nebo vyrovnat ty, ty cykly, tak eh, vidíme, jaké to jsou vedlejší dopady. Narůstá financializace, narůstá zadlužení jak soukromých, tak veřejných subjektů. A s tím souvisí schopnost lidí investovat do těchto sektorů. A lidé, kteří by měli tedy dostupný kapitál, mohou investovat tak, aby získali ještě větší kapitál. Takže na jedné straně tu je stabilita, eh, pracovní místa a na druhé straně je to finančním eh, způsobem hnaná nerovnost. Eh, pokud jsme toto dělali tři desetiletí, což jsme skutečně dělali, tak se nám to teď bude těžko zastavovat. My jsme s tím neskončili ani s finanční krizí. Slyšeli jsme zde, že v Evropském parlamentu jsou evropské eh, krizi, eh, krizi eura, ale eh, ta není dosud vyřešena, je držena pod kontrolou, ale primárně my děláme stejnou věc. Posilujeme lidi, kteří mají prostředky, aby financovali a investovali dál a získávali prostředky dál, ale na druhé straně jsou tímto vytlačováni ti, kteří nemají peníze na investice a ty zůstávají stále více na okraji. Takže potřebujeme nějakou alternativní makroekonomickou politiku. Podívejte se na to, protože jinak se budete snažit, aby eh, finanční sektor tu práci odvedl za vás. No, už jsem na to využil veškerý svůj čas, ale teď už jenom se budu zabývat tou polarizací. Eh, můžeme přejít k dalšímu slajdu. Ano, můžete ještě jít eh, níž. Když se hovoří o rovnosti, musíme být obezřetní, protože statistiky se dají využít různým způsobem. Potíž se statistikami o nerovnosti je ten, že mají jakousi tendenci eh, být agregované. Eh, pokud se podíváte za ta agregovaná čísla, například koeficient eh, Gini, tak uvidíte různé prvky této rovnice. Já neříkám, že narůstá nebo se snižuje, ale já chci jen říci, že je to složitější záležitost, než by se zdálo z toho prvního slajdu. Například eh, globalizace snížila jako taková nerovnost mezi zeměmi. To je taková tendence. Samozřejmě jsou tu určité výjimky, ale je to celkový trend. To znamená, že Západ například ztratil část své výrobní produkce a eh, svého mm, takto zisku tím, že produkcí v Číně eh, se produkuje to, co by jinak se produkovalo na západě a tím narůstá, eh, narůstají příjmy střední vrstvy v Číně, takže se ty nerovnosti vyrovnávají. A potom tu jsou také různé interní rozdíly. Podívejte se například na Belgii. podívejme se na eh, údaje z koeficientu Gini. Eh, Belgie na tom není špatně, nemáme veliké rozdíly, ale mm, to není eh, úplně eh, pravda, protože když se podíváte na to, kde žijete, například když jste migrant v Bruselu, žijete úplně jinak, než kdybyste byl v západní Flandrech, kde je plná zaměstnanost a na severu země ve Flandrech vypadá situace jinak než na jihu ve Valonsku. Stejně tak je to v jiných zemích. Například jsou megacity, megaměsta, Prostě existují takové biotopy, kde jsou různé podmínky. Porovnáme například města s venkovskou oblastí, než tedy uh, uděláme si nějakou zkratku k, uh, k výsledku. Ve Spojených státech například viděli, a já už jsem na to také udělal takovou narážku, ale dál už to nebudu uh, rozebírat, um, bylo zjištěno, že dochází velkým rozdílům mezi sociologickými a etnickými skupinami. Souvisí to trochu s emancipací, feminizací a ve změnách e, ve, e, ve stavbě rodiny, e, protože tam také šlo určitou nerovnost, takže ta emancipace vytváří nižší nerovnost mezi pohlavími, ale více nerovnosti mezi rodinami a také k tomu přispívají toky Eh, imigrace od 70. let. A pokud se podíváte na tyto eh, imigrační toky, eh, jsou polarizující, protože nepřicházejí tolik do té střední vrstvy, ale spíše hodně do té, do té nižší vrstvy, do té základny a jen málo do té nejvyšší vrstvy takže zapotřebí také sledovat, jak se tyto jednotlivé skupiny rozvíjejí v průběhu času. Nejde tedy jen o ty výroční jaksi fotografie společnosti, jak je najdete v džiny, ale musíte sledovat to v podstatě jako film, jako vývoj společnosti a různých vrstev společnosti a různých uskupení ve společnosti, tak, abyste viděli jakousi trajektorii a z toho si můžete vytvořit určitou perspektivu, když, vás, když se zabýváte redistribucí sociální politikou, dalšími perspektivami zaměstnanosti. Musíte sledovat prostě jednotlivá uskupení v rámci jedné společnosti. Děkujeme mnohokrát, bylo to velice zajímavé, nicméně já musím eh, zachovávat čas, který eh, máme k dispozici a eh, dáme se do prvního kola otázek a odpovědí. Prosím, kolegové. Řečnický čas je 1 minuta 30 vteřin, abychom stihli více eh, otázek, protože je celá eh, řada zapsaných řečníků a musíme také poskytnout příležitost našim hostům, kteří budou mít možnost odpovídat v rámci pěti až sedmi minut nedále. Začneme EPP, Empl, Paní Romana Toms, prosím. Děkuji za slovo. Já vystoupím jménem našeho koordinátora pana Kázy. Takže několik otázek. Zdá se, že panuje schoda, že ekonomické nerovnosti škodí společnostem. Nerovnost poškozuje růst, ohrožuje sociální ekonomickou stabilitu a Evropa opět stojí před velkými společenskými výzvami. A já se ptám, jak bojovat s nerovnostmi. Já si myslím, že bychom především se měli pokusit odstranit nebo alespoň snížit příčiny nerovností. Současná komise Jste to zařadila do politického programu, že chce zajistit větší sociální spravedlnost v Evropě a znovu propojit sociální dimenzi eh, Evropy tím, že budeme usilovat eh, o eh, sociální 3A pro Evropu. Já si myslím, že to všem znamená řadu problémů, které musíme v Evropě vyřešit. Různé studie ukazují, že když dosáhne chudoba až do středních vrstev společnosti, může to mít velký dopad na, na růst a dotýká se to nejenom nejchudších, ale eh, především eh, těch, které, kteří jsou nejvíce ohroženi vyloučením. Takže teď se eh, přesunu dalším otázkám. Jak můžeme více investovat do našich občanů? Nemohla by komise a členské státy řešit růst hospodářských nerovností jiným způsobem? Děkuji za slovo. Děkuji také za to, že jste dodržela řečnickou dobu. Nyní za socialisty paní Beres. Ehm, Děkuji mnohokrát, budu se také snažit respektovat řečnický čas. To, že naše oba výbory pořádají toto slyšení, podle mne je velice důležité. A chci se Eh, zabývá právě tím, co jsme slyšeli k prvnímu řečníkovi. Chci se zeptat, zda tou páteří konkrétních doporučení k jednotlivým členským státům, pokud se snažíme tedy skorigovat situaci, bychom měli také začlenit záruku mládeži a tu učinit tedy tou skutečnou páteří strukturálních reform v Evropské unii. A k druhé řečnici, se chci zeptat na fiskální záležitosti, protože to je e, také otázka, o které se hovořilo, co tedy podle ní je zásadním opatřením a nejnutnějším e, opatřením, abychom si nadefinovali e, cestovní mapu tak, abychom ty fiskální nástroje byly lépe přizpůsobeny Eh, situaci, abychom takto mohli lépe kontrolovat nerovnost. A třetímu řečníkovi eh, chci poděkovat za to, že nám eh, poukázal také na situaci mm, migrač, migrující populace. A chci se ho tedy zeptat, zda v těch doporučeních vydaných ministry financí konkrétně, zdá do by toto mělo být také začleněno do eh, jednotlivých eh, hospodářských doporučení pro jednotlivé členské státy, tak aby eh, zde byla konkrétní opatření doprovázející otázky související s migrací. Děkuji. And... Děkuji. A posledním vystupujícím v prvním kole za výbor pro zaměstnanost Javi López, prosím. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat eh, našim vystupujícím za vynikající přednášky. Zmíním se o dvou záležitostech. Vy jste mluvili o příjmových nerovnostech, o tom, že to přispívá ke snižování nerovností, pokud se podaří zajistit snížení příjmových nerovností, ale já bych se teď zaměřil na rozdíly mezi zeměmi v této oblasti, mezi zeměmi eurozóny, protože rozdíly mezi zeměmi eurozóny v posledních eh, letech eh, rostou. A přitom Evropská unie byla vytvořena proto, aby dosáhla větší ekonomické konvergence. A za druhé eh, bych se vás rád zeptal, na to, co bychom teď měli udělat eh, a to, co děláme, jakým způsobem eh, se projeví na ekonomické nerovnosti za pět let, eh, za, za další roky. Některé země v eurozóně začaly po krizi realizovat různé interní reformy, zejména pracovně právní reformy na trhu práce. Začaly, pokud možno, kde to šlo, škrtat na platech. A já se chci zeptat, jakým způsobem se toto projevilo na nerovnostech. Přitom vy jste tedy říkali, že nerovnosti mají obrovské škodlivé dopady etické, sociální, eh, společenské, mají dopad eh, na zdraví, na fungování našich eh, institucí. A poslední věc. Má to samozřejmě také dopad na volební výsledky v našich zemích. Děkuji. A nyní se obracím opět na naše eh, řečníky. Začneme v obráceném pořadí. Pokud nejste proti, nejprve pan Defos. Děkuji. Pokusím se přesně odpovědět na vaše dopazy. Pokud bych měl propojit tu otázku o imigraci s tou první otázkou, jak investovat, tak eh, já jsem k tomu napsal knihu a mohu potvrdit, že již v prvních letech života eh, se může celá řada věcí nezdařit. V otevřených ekonomikách dochází k polarizaci na trhu práce, která pramení z polarizace v rodinném prostředí, ve školství, ve vzdělávání a už v těch prvních letech života se to projevuje a má to dopady dále. A zásadním problémem pro sociální státy Evropy by mělo být řádně využít potenciálu sociálního státu od samého počátku eh, života občanů, aby vznikla homogenější společnost, která bude přirozeně dosahovat eh, celospolečenského eh, pokroku. Vzdělávání je zásadním nástrojem pro zajištění rovných příležitostí. Tak to bylo vnímáno, ale bohužel nevždy to funguje. Jde tedy také o to podpořit rodinnou politiku v co nejširším slova smyslu. Pokud jde o imigranty, tak tady je třeba rozlišovat mezi nově příchozími a druhou a třetí generací, to je klíčové. Víme, že téměř všechny evropské země, nejenom země v Evropě, mají obrovské potíže s integrací některých skupin imigrantů, kteří přicházejí z mimo evropských států. V podstatě nikdo se v tom nevede dobře. Takže můžeme se poučit od těch nejlepších, můžeme si položit otázku, co by měla udělat Evropa. Já bych řekl, že by měla zlepšit koordinaci při přílivu imigrantů, pokud jde o kritéria, zeměpisné rozložení imigrantů. Já bych zmínil Brusel. Když přijdete jako nový imigrant do Evropy, přijdete do Bruselu, eh, co vidíte? Je to eh, je to město, které praská ve švech. Eh, pokud jde o imigraci, nemáte přístup k důstojnému eh, bydlení, vzdělání. To znamená, že nejhorší místo, kde můžete začít jako imigrant, je právě velké město. Navíc, když chybí koordinace, eh, tak imigranty eh, takováto města přitahují, protože eh, přirozeně věří, že by měli přicházet tam, kam přicházeli lidé před nimi a dostávají se na okraje společnosti. Takže v tom si myslím, že by Evropa mohla něco mm, udělat v těch následných fázích po příchodu imigrantů. Pokud jde o euro, země eurozóny, pokud máme nějaký společný mechanismus eh, pro stabilizaci měny, pokud bychom měli takový mechanismus, nemuseli bychom být v dnešní situaci a mohli jsme se vyhnout polovičatým řešením mohli jsme dosáhnout eh, nějakého systémového řešení. Monetární eh, unii, to by byl správný modus operandi měnové unie. My jsme takové nástroje k dispozici neměli, takže jsme se s tím snažili nějakým způsobem eh, prohrabat, buď to strukturálními reformami nebo větší finanční umírněností ale pokud se dostanete do nějaké zablokované situace, tak jste zkrátka zablokovaní, jste v, začarovaním, v mm, začarovaném kruhu, eh, jdete cestou škrtů a úsporných eh, opatření, ale není z toho výschodiska. Čekáte na mm, podpoření poptávky, na nové investice, abyste se z toho vymanili, ale Eh, to je začarovaný kruh, eh, který vznikl na základě politické chyby a teď je na Evropě, aby se rozhodla, jak dál. Zmínili jste mladé lidi. Ano, to jsou první oběti. Pan předseda přerušuje řečníka, protože už jste využil dvě třetiny času, které eh, jsme měli pro všechny naše vystupující. Takže proto jsem vás musel přerušit. Nyní paní Pekat, prosím. Já nejsem ekonomka, jak jsem říkala, já se zaobírám veřejným zdravím, ale jsou tady eh, určité styčné plochy. Takže nechám stranou otázku, jaká nejnaléhavější hm, fiskální opatření by Evropa měla přijmout, eh, ale spíše bych poukázala na dokument eh, výzva ke změně, kterou publikovala Vědecká rada pro progresivní ekonomiku John Stigles, pan Fitusi eh, jsou eh, spoluautory, eh, včetně mě a dalších ekonomů. Já bych se teď zmínila o dopadu na zdraví, pokud jde o rozdíly mezi zeměmi v eurozóně. Tedy podívám se na to, jak se projevují úsporná opatření na obyvatelstvech. Já jsem byla minulý týden v Barceloně na zasedání Mezinárodní sítě pro výzkum nerovností a jejich dopadu na zdraví dětí a mohu potvrdit, že skutečně úsporná opatření začínají mít dopad na zdraví dětí v těch zemích, kde byly, eh, byla přijata zásadní úsporná opatření. Máme máme k tomu už příslušné údaje a dochází k jasnému nárůstu například psychických problémů u dětí, zvyšuje se eh, dokonce úmrtnost dětí, stres, výživová poškození a tak dále. Ve Spojeném království také máme první indicie o zvýšení mortality i u starších lidí v souvislosti s úspornými opatřeními. A je to vůbec poprvé, kdy e, úmrtnost ve Spojeném království narostla e, spíše než aby se snižovala. A to od začátku měření a my jsme e, začali s tímto měřením a sledováním více než před stolety, tedy dříve než kdokoliv jiný a teprve nyní je to poprvé, kdy dochází k růstu tohoto ukazatele. A na závěr pan Person, prosím, děkuji. Jenom velice stručně, tady byla otázka na záruku pro mladé na evropské úrovni. Ano, to je velice důležitá záležitost. Naše práce ukazuje, že pokud eh, se neetablujete na pracovním trhu, nespustíte si nějakou kariéru během prvních deseti letech po vstupu na pracovní trh, tak bez ohledu na to, jak se dále vyvíjí ekonomika, už to nikdy nedoženete. Je to tedy klíčové údobí, které třeba využít. A ono to platí pro různé věkové skupiny. Eh, po 40-50 letech, pokud se zkrátka neetablujete na začátku eh, na pracovním trhu, už to nedoženete, takže je potřeba zajistit dobrý start eh, pro mladé. Máme k tomu spoustu mm, poznámek, jak by se ta záruka pro mladé mohla upravit, ale v zásadě je velice dobrá. Ještě jedna věc a to je dopad migrace na nerovnosti. Ano, určitě tady ta vazba je, je samozřejmě důležité zajistit eh, integrace imigrantů. A já jsem v tomto ohledu optimističtější. Problém, eh, na který narážíme s integrací, alespoň v některých evropských zemích, je, eh, že to příliš dlouho trvá. Důležité totiž je zajistit, aby byl, abychom přemístili eh, ty imigranty tam, kde je práce. Ne tam, kde je dostupné bydlení nebo školy, ale tam, kde jsou dispozice volná pracovní místa. Je třeba tak eh, vymanit lidi, co možná nejdříve z nějakých zvláštních systémů pro pracující, eh, pro studenty. Je potřeba, aby měli co možná nejdříve přístup na pracovní trh. A tady nevycházíme z nějakých předsudků, ale skutečně z rozsáhlých průkazných údajů z řady zemí, pokud jde o integraci imigrantů do společnosti a na pracovní trh. Takže si myslím, že ne, nemusíme být úplně pesimističtí. Ta výzva je obrovská, ale určitě je zde něco, co proto můžeme udělat. A poslední věc. Naprosto souhlasím s tím, že bychom měli investovat co možná nejdříve do vzdělávání dětí už v těch nejmladších eh, letech, ale u politiků je vždy tendence hledat nějaký jaksi, všelek pro vytvoření rovných příležitostí a Ono není možné eh, stoprocentně narovnat příležitosti ve společnosti, eh, pokud ne, nenarovnáme také eh, výstupy je potřeba tedy dosáhnout větší rovnosti v příjmech u, u rodičů a pak můžeme očekávat lepší výsledky také u jejich dětí a to nám může pohánět potom ekonomický rost do budoucna. Děkuji. Děkuji a předám slovo zástupci výboru Empl, paní Uskok. Já předám slovo panu Sandelunsi, který zastupuje ECR z výboru Econ. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Jedna věc mi tedy vyplývá z této debaty, ale všimli jsem si toho také v debatách mimo tento parlament. Již nehovoříme o vlastní odpovědnosti, ale o externích, vnějších faktorech. Pokud je nějaký podnik úspěšný, tak to není jeho vlastní zásluha, ale měl štěstí. A pokud má někdo potíže, tak je to tím, že je oběd, nebo že měl smůlu. A dnes jsem to také takto pocitoval při debatě a po referátech, zejména po té, co hovořila paní Piket. Vy jste odvedla skutečně velice záslužnou práci, to ano. A existuje ta takzvaná pandemie nerovnosti, které se chcete věnovat tím, že, že uděláte takovou eh, injekci všem, dáte tu injekci redistribuce, přerozdělení, ale to podle mě nefunguje. Podle mě nerovnost není nemoc. My můžeme hovořit i do dobré formě nerovnosti. Já, když hovořil profesor Defose, tak jsem to takto trochu pochopil. Já sám osobně jsem pro takový typ politiky, která poskytne šance všem, ale není možné přerozdělovat vše, neboť to bude mít dopady také na náš potenciál hospodářského růstu. A tady bych se chtěla paní Piket zeptat na jednu věc. Nevidíte to riziko? A pokud ho nevidíte, tak tady mám jeden příklad. Řecko. Neměli bychom vyslat poselství v nějakém smyslu, že možná je někdy lepší či možné mít méně ekonomiky. A dobře víme, že Řecko je takový typický příklad toho, jak vypadá zranitelná země nebo země, která je náchylná k něčemu. Pan Robrsil, ECR, eh, e eh, výbor EMPL. Děkuji. Rád bych na začátku poznamenal, že mám 30 letou zkušenost eh, s Eh, v zemi v EU a nepřineslo to štěstí naše země. Lotyšsko se stalo zemí OECD, kde je mnohem vyšší úroveň rovnosti. A teď se chci zeptat pana Pirsna. Vy jste říkal, že tedy eh, slabší distribuce eh, Eh, mezi jednotlivými vrstvem společnosti. Eh, jsou tu také levicová, pravicová eh, řešení, tak to prostě je. Nerovná distribuce znamená, že souvisí také s výsledky růstu. A někdy ekonom, v ekonomice se používá eh, argument, že daně jsou důležité pro investice. Co vy na to říkáte? A ostatní řečníky bych chtěl také pozvat k tomu, aby se eh, vy, vyjádřili k nepodmíněnému příjmu, o kterém se hovořil ve Švýcarsku. Myslíte, že to je nějaký všelek? A také mám horizontální otázku ohledně sociálního dumpingu. My tu bojujeme se sociálním dumpingem eh, například v dopravě v mnoha oblastech eh, jednotného trhu. Myslíte, že úspěšný boj se sociálním dumpingem nám přinese vyšší rovnost na eh, úrovni EU nebo ne? Děkuji. Thank you. Děkuji. Ulrike Šambou, která reprezentuje eh, ve obou dvou výborech Ekon i EMPL. Děkuji. Já se budu snažit držet ty tři minuty. Ze všeho nejdříve chci hovořit jako ekonom, eh, tedy za výbor Ekon a následně eh, se pokusím vynechat eh, emoce a chci poděkovat všem, kdo zde promluvili, eh, že nám rozšířili obzory, ale mm, ohledně toho té, té vlajky proti nerovnosti, tak bych chtěl říci, že mě znepokojuje dynamika nerovnosti, kterou pozorujeme i od doby, co se e, daří řešit krizi. Jsem přesvědčen, že náprava této dynamiky musí přijít od hospodářských politik a také sociálních politik. To znamená, že by bylo zapotřebí si důkladně uvědomit, že ta dynamika nerovnosti poškozuje náš vlastní růst a to bude působit více nezaměstnanosti a ještě vyšší nerovnost. A proto se ptám, zda v evropském semestru bychom se neměli zabývat dynamikou nerovnosti. Abychom se eh, podívali na různé indexy, hovořil se o Gini, také Palma možná by byl dobrý a na tom základě vést doporučení pro fiskální politiku, kde je tedy velký boj eh, ohledně politiky investic, včetně vzdělávání, ale někdy jde i o různé odvětové politiky a podobně. A tam jsem přesvědčen, že bychom našli způsob bojovat proti kořenům té dynamiky nerovnosti. Co se týče sociálního pohledu na věc, Myslím, že eh, současná sociální opatření nekorigují situaci, jsou paliativní léčbou. Eh, snaží se zmírnit situaci. Ano, jsou nezbytné, jsou naprosto nezbytné, protože se snažíme o to, aby lidé trpěli co možná nejméně. A eh, pokud tedy ne, nebudeme interpretovat investice do vzdělávání a zdravotnictví jako Eh, také sociální záležitost. Ale je to především problém s financováním. A tím se vracíme zpátky k ekonomickému pohledu. Takže jako cíl našich hospodářských politik si musíme stanovit také schopnost financovat sociální politiky, aby naše, politi- aby naše společnosti byly soudržnější a abychom takto mohli bojovat proti té dynamice nerovnosti, která podle mého nabrala příliš na velké rychlosti. Děkuji. Předám slovo paní Kostradince Kuněvi. Prosím. Prosím, buďte co nejstručnější. Děkuji mnohokrát. Existují různé možnosti toho, jak měřit nerovnosti v Evropě. Ale Někteří z nás mají tu smutnou výsadu, že se na vlastní oči mohli přesvědčit o této nerovnosti. Belgie je jistě eh, jednou z těch bohatších zemí v Evropě. Jiné země jsou chudší, jako například Bulharsko. A pak jsou tu země, které byly postižení krizí a úspornými mechanismy, a to je Řecko. Hovoříme o nerovnostech, o rozdílech a ty jsou skutečně dramatické. v Bulharsku existuje nejnižší plat na hodinu, v Dánsku je to 35 eur za hodinu a evropský průměr je asi 25 eur za hodinu. V Bulharsku je měsíční výplata ve výši 180 eur, v Belgii je to 1500 eur a v Lucembursku 1900 eur. Proč? Řecko má nyní nejvyšší procento obyvatel, které je vystaveno riziku chudoby. Řecko má pětkrát více nezaměstnaných než například Německo. A nejvyšší platba v Lucembursku je 20krát vyšší než nejvyšší platba, nejvyšší plat, promiňte, v Bulharsku. Bulharsku mají ženy průměrně 1,3 dítěte a v jiných zemích, například ve Švédsku, Dánsku či Irsku, ten průměr vypadá jinak. Jsou to bohatší země a také mají více dětí v průměru na ženu. Tak tomu prostě je. E, a pak je zde tendence, že fenomény nerovnosti jsou vnímány částečně jako porážka těch zemí, kterých se to týká. A chudoba podstatě nyní svalována na sami ty, ty, kteří jsou touto chudobou postiženy. Takovéto názory slýcháme také ze strany zástupců evropských institucí, například v komisi. Se říká, že vysoká nezaměnost a chudoba v některých zemí jasně souvisí s tím, že neprovádějí reformy, což je velice nebezpečný mýtus, který podporuje nacionalistická a pravicově extremistická smýšlení, což vidíme nyní na příkladu Spojeného království. Pro brexitová strategie se opírá o mýtus, který říká, že Velká Británie by již neměla platit za líné země na jihu. Ale skutečnost je, že nerovnost není stroskotání chudých zemí, ale je to stroskotání celé Evropské unie. Místo konvergence se Unie postarala o divergenci, tedy o navýšení úrovně nerovnosti. Nejlepším příkladem pro tento trend je Řecko, které během posledních šesti let nyní podléhá programu politiky úspor, která naprosto zhoršila situaci v zemi a to s ohledem na všechny ukazatele, veškeré ukazatele se zhoršily, i ukazatel chudoby. Což znamená, že Evropská unie nefungovala. Exist, Evropské unii existují obrovské rozdíly, některé země mají obrovský přebytek běžného účtu, ostatní země tím trpí. To je ona velká nerovnost a nikdo, nikdo nemá odvahu to tady jasně pojmenovat. Ovšem, my se těmto nerovnostem musíme věnovat, musíme je řešit. Pokud to neučiníme, tak běko, během několika málo let budeme mít explozivní nárůst nerovnosti a pak již nebude vůbec možné vytvořit nějakou soudržnost uvnitř Unie. Děkuji. Děkuji. Paní Pikec, prosím, můžete odpovídat? Jenom k té první otázce. Jsem zklamaná, že se tím musíme zabývat, protože se obávám, že řečník neposlouchal naše prezentace. Já jsem nevolala jen po redistribuci, aby se vyřešila nerovnost. Říkala jsem, že to jsou alternativy, včetně větší ekonomické demokracie a snižování rozdílu před zdaněním. Ale všichni tři z nás prohlásili, že na základě důkazů, zkušeností a expertních poznatků nerovnost snižuje ekonomický růst. Takže to není nebezpečí pro ekonomiku, jak o tom hovořila otázka je tu riziko v tom, že, v tom, že s tím nic neuděláme. To zaznělo ve všech našich polevech. A e, je mi líto, že musím trávit čas e, tím, že na toto musím odpovídat. E, také zde byla otázka týkající Sovětského svazu. Ano, Nerovnost příjmu není jediná věc, která ovlivňuje štěstí, spokojenost populace. A bývalý Sovětský svaz byl velice rovnostářskou zemí, ale bylo tam spousta věcí, které eh, tam nefungovaly dobře a snižovaly kvalitu života. Nicméně v bývalých státech Sovětského svazu po rozpadu Sovětského svazu docházelo eh, k eh, větším nerovnostem a tím se snižovala také délka života a mnohem více snižovala Eh, tam, kde docházelo k větší nerovnosti, jak už to uvedl britský eh, zdravotnický eh, časopis. My nemůžeme očekávat, že učitelé a školy že budou kompenzovat dopad nerovnosti Eh, na život rodičů a rodin. Vidíme, že dochází k vyšší úrovni závislostí, rozpadu rodin, psychických problémů, eh, osobního zadlužení a také eh, k delším pracovním hodinám. V této situaci nemůžete čekat, že školy spraví škody způsobené nerovnostmi. Je to jako snažit se vytřít podlahu a přitom nezavírat kohoutek. Mr. Pearson? Pan Persson, prosím, ano, děkuji. Já bych na toto navázal, na tu otázku, která se týká toho, hm, proč dochází ke slabší eh, redistribuci než v minulosti. A znovu zdůrazním, že teď nehovoříme o konkrétních částkách daní či transferů v našich společnostech, ale čistě o přerozdělování, ke kterému dochází v oblasti daní a sociální dávek. A tam došlo určitě k oslabení během poslední, eh, eh, poslední doby. Závisí samozřejmě na konkrétních vládách, ale dlouhodobý trend je takový, že ty daně jsou méně distributivní. A to za dvou důvodů. Prvním je to, a o tom už se hodně no, hovořilo, jak bychom měli snižovat výdaje na sociální dávky a zabezpečení, abychom zvýšili motivaci k práci, ku příkladu, ale nedošlo k tomu, že by důchody, které se teď vyplácejí, eh, že by se jich to nějak dotklo. Budoucích penzí se to dotýká, ty jsou měněny, ale současné penze nikoliv. A v řadě evropských zemí, ve většině zemí závisí vaše důchody na předchozích příspěvcích, to znamená, že většinou eh, jsou penze nejméně distributivní části daňového sociálního mm, systému. To znamená, že důchody byly dosti eh, dobře ochráněny v našich systémech. Druhý prvek, ten se týká daní, kdy obecně v Evropě i jinde se přes příliš soustředíme na výši daňových sazeb a méně už na daňový základ. V nejextrémnějším případě je to také mm, důvod, proč pak musíme vést diskuze o daňových únicích, daňových rájích, ale on ten eh, problém je trochu eh, širší. Jde o to, že jsme zkrátka nekladli dostatečný důraz na to, abychom eh, snížili legální možnosti, jak se daním vyhýbat eh, tím, že nastavíme co možná nejširší daňový základ. A když sloučíme oba tyto dva důvody, tak vidíme, proč distributivní eh, role systému eh, je oslabována. Děkuji nyní pan Devos. Já se nebudu teď ubírat přes příliš času. Eh, k vaší otázce, eh, té třetí otázce. Těžko na to odpovědět. Jsou různé způsoby, jak se dívat na nerovnosti. Také nerovnosti jsou různého druhu, mají různé následky, příčiny. Podívejme se na eh, práci Branka Milanoviče, který řekl, že to jako cholesterol je dobrý i ten zlý a špatný a je třeba to rozlišovat i v politickém hledisku, to musíme rozlišovat v té naší rovnici. Teď bych rychle zareagoval na otázku eh, bezpodmínečného příjmu. To je široké téma, nemám ambici ho teď tady plně probrat, ale čistě z hlediska nerovnosti či rovnosti si myslím, že to poroz, přispěje k dalším nerovnostem, k nárůstu nerovností, eh, že to naopak zakoření eh, Mm, nerovnosti. Může to vypadat, že to je dobré opatření pro určité skupiny obyvatelstva, které z toho nejvíce vytěží, že to pro ně bude vlastně určitá investice, ale nakonec to může mít eh, velice škodlivý, škodlivý dopad. Otázka k sociálnímu dumpingu. Opět otevíráme um, velice komplikované téma. Pokud je to dumping, tak eh, by k tomu nemělo docházet. Dumping sám o sobě jako téma naznačuje eh, tu škodlivost ale když eh, od toho trochu odstoupíme, tak vysílání pracovníků, o čem jste se zmiňovali vy, což je součástí našeho pracovního trhu, když je pracovník dočasně vyslán k poskytování služeb či práce v jiném členském státě, to už může být eh, součástí um, evropské eh, reality a dosahování větší konvergence mezi členskými státy. Problém je v tom, že to, jak po uh, Eh, přistoupení nových států v systém funguje, není příliš transparentní, umožňuje určitou manipulaci a nejasně stanoví odpovědnosti mezi přijímajícím a vysílajícím členským státem. A vy to víte určitě lépe než, než já. A právě z těchto důvodů je tady potenciál a prostor ke zneužívání, ale je to spíše otázka politická než ekonomická. To je ode mě vše. Děkuji. A nyní předám slovo panu Marku Canovi na 1,5 minuty. Uh, I, I will speak both for the Econ and Já vystoupím eh, jménem Econu i Ample, takže myslím, že bych měl dostat tři minuty. V tom případě mluvte co možná nejrychleji. Mám čtyři rychlé otázky na naše hosty. Za prvé příčiny nerovnosti. Myslím, že hlavní obecnou příčinou nerovnosti je mod, převládající současný model eh, socioekonomického vývoje nejen v Evropě, ale i ve světě, neboli globalizovaný kapitalismus. Jaký je dopad tohoto sociálně-ekonomického modelu na nerovnost? I vzhledem eh, k tomu, jaké tu jsou vynikající e, údaje studie pana profesora Stiglice. Za druhé, eurozóna kolega od socialistů už se o tom zmiňoval. Za prvé, tento model ekonomického rozvoje v eurozóně se projevuje eurem a měnovou unii, což podle mne působí veliké nerovnosti v rámci Evropy. Neboli rozlišuje země, eh, eh, dlužníků a věřitelů, země, které mohou používat podhodnocenou měnu s podhodnoceným směrovým kurzem, a pak tu jsou státy, které využívají tedy měnu eh, s nadhodnoceným kurzem eh, oproti jejich ekonomice. To má dopad na občany, na politiky členských států a jejich vlád eh, protože takto dán i výběr politik na řešení nerovnosti. Nemyslíte se, že se tímto vytváří systém trvalých transferů, kde země, které mají výhodu, mají pomáhat eh, podporovat státy, eh, kde je horší situace, například eh, to, co se stalo to, co se stalo po srdcení z Německa, kde pět pět Lender stále ještě žije z peněz, které se redistribují a pochází z bohatí asi Německa. Možná, že ta mm, nerovnost, o které dnes máme hovořit, je spíše generačního typu. Jedná se o různé generace, které nebudou mít podobnou budoucnost. Abych to vysvětlil. Moje generace, ty mileniálové, bude pravděpodobně první, která po válce bude žít eh, v obtížnější situaci než jejich rodiče. Jak budeme řešit generační eh, nerovnost? Ty eh, strukturální reformy, politiky, které dnes vytváříme, se na to také zaměřují. Jakým způsobem se budou zaměřovat na práci? Například práce v Německu, Španělsku, Itálii, Francii. Jak se tímto řeší nerovnost nebo se spíše posiluje? Děkuji, Jan Keller. Děkuji za slovo. Já mám dvě krátké otázky na pana Pirsna. Za prvé, mluvil jste o nárůstu nerovností v oblasti příjmu, ovšem řada badatelů, řada badatelů už delší dobu upozorňuje, že mnohem rychleji narůstají nerovnosti v oblasti rodinného majetku, to znamená patrimonií. Už asi před 20 lety francouzský sociolog Louis Chauvel začal mluvit o repatrimonializaci společnosti. Také napsal knihu o tom, o čem mluvil teď předřečník, jak se zvyšuje le destin de génération, osud generací jak se zvyšují roz, rozdíly, nerovnost mezi jednotlivými generacemi. Takže moje první otázka. Domníváte se, že ve společnostech, kde prudce roste nerovnost majetková, bude dostatečná vůle ke snižování nerovnosti zisku z práce? A moje druhá otázka, v tom vašem výčtu příčin nerovnosti, který byl velice kvalitní, bohužel nefiguruje vliv nadnárodních korporací. A vliv nadnárodních korporací stoupá právě od 80. let 20. století, kdy se zhodou okolností zvyšují i nerovnosti. Nadnárodní korporace mají tendenci umístěvat do chudších zemí Evropy pracovní místa s nižší přidanou hodnotou a do bohatších zemí Evropy pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Drobný příklad za Českou republiku. Z České republiky každoročně odplývá majitelům a akcionářům velkých společností 400 miliard korun, což je 10 hrubého domácího produktu. Jsme na prvním místě v Evropě, desetina našeho hrubého domácího produktu plyne majitelům velkých korporací, platíme jim jakýsi desátek za jejich investice a zároveň Česká republika dává na sociálno pouze 20 hrubého domácího produktu, zatímco průměr zemí eurozóny je 28,5 Zhodou okolností země eurozóny dávají do sociální oblasti ročně o stejnou sumu o těch 400 miliard korun, o 10 českého hrubého domácího produktu, více než si může dovolit Česká republika. My ty peníze odevzdáme velkým akcionářům. Takže moje druhá otázka, jak chcete snižovat nerovnosti mezi zeměmi Evropské unie, pokud nezměníte vysávání peněz velkými korporacemi. Protože potom nejsou samozřejmě peníze ani na vzdělanost, a do dalších generací se ta nerovnost fixuje. Děkuji. Thank you, Mr. Keller, represent... Děkuji, pane Kellere. Teď má slovo jako poslední paní Tomc za EPP. Máte slovo. Govorila v svojem matičnem jeziku, ker želim ob koncu te zanimivé debáty. Děkuji, budu hovořit slovensky. Neboť ráda bych vás informovala o situaci v mé zemi. Ráda bych vám řekla něco, co ukazuje, že teorie a praxe nejsou vždy totéž. Velmi pozorně jsme naslouchali tomu, co zde přednesli naši hosté a jistě víte, že Slovinsko je tou zemí, která, ve které panuje mnoho rovnosti, takže bychom mohli říci, že to je dobrá situace pro mou zemi, ale já svou zemi znám velice dobře a mohu vám říci, že ne všechno je tak růžové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Minulý rok například mnoho lidí opustilo Slovinsko, protože se ukázalo, že prostě oni už nevydrželi konkrétní situaci v mé zemi. Já jsem naprosto, naprosto proti nerovnosti v příjmech, ale zároveň je třeba zohlednit to, že vždy existují dvě strany, strany mince. Ani na minutu. Pouze protože jste pro, z výboru pro zaměstnanost. Já jsem chtěla položit tuto otázku. Zkoumali jste, ověřovali jste nějakým způsobem, co je příčinou toho, že pouze tři země, Lucembursko, Polsko a Německo, během krize dokázaly snižovat rozdíly? Rozdíly mezi chudými a bohatými? Jaká opatření tedy byla konkrétně přijatá k tomu, s cílem toho, že skutečně tady došlo ke snížení této nerovnosti. A dále bych se chtěla zeptat, jakým způsobem Evropská unie si vede v oblasti těch nerovností ve srovnání s jinými kontinenty. Existují velké rozdíly mezi Evropskou unii a dalšími kontinenty? Toť vše z mé strany. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. Tak začneme panem Pearsonem. Prosím. Děkuji vám. Já budu velmi stručný. Otázka generací jako první. Ano, zvýšení nerovnosti, které zaznamenáváme, není rovnoměrně rozptýleno mezi generacemi. Pakliže vidělíme, eh, pardon, rozdělíme populaci na jednotlivé kohorty, tak vidíme, že stávající kohorta 30-letých je daleko méně rovná než předchozí generace, když jim bylo 30 a zpět v čase to můžeme opakovat. Zhruba pro dvě třetiny zemí to platí. Ne všude, ale většinou to zvyšování nerovnosti je generační záležitost. Takže nejde ani tak o to, že budoucí generace nebo mileniálové jsou chudší než jejich rodiče, ale jsou méně rovní. Tedy v rámci těch kohort je více rozmanitosti, řekněme. Druhá otázka, eh, to bohatství ano, máte pravdu, hovořil jsem pouze o nerovnosti příjmů, ale teď začínáme dostávat data aspoň pro Evropu o nerovnosti co do bohatství nebo majetku, chcete-li. A to je skutečně šokující, jak tady ta nerovnost vypadá. Je to skutečně spektakulárně nerovně distribuované, hovoříme-li tedy o tom jednom horním procentu v Evropě, které vlastní třeba 50% veškerého bohatství. Ehm, proč Lucembursko, Německo a Polsko zaznamenali snižující se nerovnost? No, v zásadě se dá říct, že v těch zemích nerovnost byla stabilní, hlavně kvůli vysoké zaměstnanosti, zejména v Německu a Polsku mezi ženami za dlouhé období. Podíváte-li se pouze na krizové období, na období krize, tak to také svým způsobem platí, ale je potřeba postupovat velice opatrně, chceme-li tvrdit, že ekonomická krize automaticky navyšuje nerovnost. Ono to tak nebylo, alespoň na začátku té krize. Těch fází je tam několik. Na začátku hospodářské krize nerovnost dokonce padala v Evropě, protože jsme utráceli víc na pobídková opatření jako sociální dávky a tak dále. A částečně se také snižovaly daně. Nicméně dopad toho byl, že se snížila nerovnost a pak, jak se zavedla úsporná opatření, pak se ta nerovnost vrátila na původní a vyšší úroveň. Takže to načasování nerovnosti v době krize je složité. Tak, dvě a půl minuty to stačí. Děkuji. Paní Pikit. Děkuji. Já k tomu nic moc nedodám, jen pár bodů. Teprve nedávno jsme začali dostávat statistiku ohledně nerovnosti v oblasti majetku, takže jsme to mohli začít analyzovat teprve teď v souvislosti s um, zdravím um, lidí, ale je to v podstatě stejné jako u příjmové nerovnosti. Pokud máte větší nerovnost v oblasti příjmu, zdraví trpí. V první dekádě nového tisíciletí 2000 až 2009 eh, jsme zaznamenali že změny nerovnosti v zemích se mění podle blahobytu dětí, takže u, dětí, eh, u zemí jako je Švédsko, kde roste nerovnost, se zhoršuje i blahobyt dětí. Takže začínáme dostávat ty longitudinální analýzy, to znamená analýzy, které se zaměřují na změny nerovnosti a jejich dopad, což nám pomáhá dokreslovat ten obrázek, který jsem vám načrtla. A ta poslední otázka ohledně Evropě Eh, liší se Evropa od zbytku světa? Obecně ano. Evropa je daleko rovnější si region eh, než jiné regiony světa. Nicméně je to region, který se neposouvá směrem za větší rovností. Naopak, jediný region na světě, kde se výrazně zlepšuje situace, kde je více rovnosti, je Jižní Amerika, kde to je v podstatě všechno založeno na politickém rozhodování a je to podpořeno velice důraznou sociální politikou. Takže my máme celou řadu těch nejrovnějších zemí přímo zde v Evropě, ale většina z nás se posouvá tím opačným směrem. Děkuji. A pan Devos, děkuji jen velice stručně. Je asi velice užitečné zdůraznit, že je potřeba zohlednit bohatství a kapitál, to ano, to je přidaná hodnota knihy pana Piketese. Eh, je to celá metodika, jak vlastně hodnotit majetek. To vůbec není snadné, protože druhů je, majetku je celá řada. A jaké jsou dopady vlastnictví, dopady bohatství? To je otevřená debata. Nicméně je to vítané. Podíváte-li se například na spravedlivost v oblasti daní, tak eh, jsme měli tři generace míru, globalizaci, zadlužení, financializace a tím pádem je přirozené a lze očekávat, že dochází k konc, ke koncentraci bohatství, ke koncentraci majetku a vytváří to situaci nerovnosti. Já jsem zdůrazňoval ten generační aspekt, eh, jak jsem řekl, mně to v té debatě o rovnosti chybí. A nakonec e, otázka reformy trhu práce. No, e, porota se ještě neusnesla, abych tak řekl. Jsou zde dvě strany. Na jednu stranu můžete říct, že tady je taková ta stará dobrá regulace trhu práce, kde se chránily pracovní místa proti změnám, což vedlo k segmentaci trhu mezi těmi, co jsou uvnitř a těmi, co jsou venku. To znamená insidři a outsidři. Jakmile jste outsider, tak vás nikdo nenajme, protože jakmile by vás najal, musel by za vás platit ten obrovský balík peněz na zajištění, což rozhodně nepřispívá ničemu ani rovnosti. A když se podíváte na kariérní dynamiku, tedy ne na tu statickou fotografii, ale na ten vývoj, tak to tak zkrátka je. No ale na druhé straně je zde to hnutí, které si říká, jak překonat segmentaci, jak mít více insiderů a méně outsiderů. A tady stále hledáme ideální politický mix. Pakli, pakliže provedete flexibilizaci eh, statutu eh, pracovníků, tak jak se to dělá jaksi na maržích trhu práce a nikoli v jádru trhu práce, což je největší chyba, protože to má tendenci zdůrazňovat segmentaci spíš než ji redukovat. Pokud odsouhlasíte nějakou flexibilnější formu zaměstnání v nějaké, eh, v, nějaké části trhu práce, podívejte se třeba na Německo, to je jako magnet eh, pro práci, tak vytváříte jen nový druh segmentace, takže eh, je potřeba se na to zaměřit kariérně. My už tu agendu flexibility řešíme poměrně dlouho, ale řídíme se jí jen částečně ta část, kterou se řídíme, je jaksi ten začátek té flexibility co do náboru lidí, ale pak ta celá další část, která spočívá na investicích a změnách kariéry a e, kariérního vývoje, tedy od flexibilní práce k stabilnější práci, to je ta část, která nám chybí. Ale opět to říkáme v kontextu krize, na to prosím nezapomínejme. Poslední desetiletí bylo hospodářsky za to velice obtížné období, takže hledáte-li zázraky na trhu práce, no Ono to bude těžké, když nikdo nevytváří nová pracovní místa, ale začíná to vypadat, když vynecháme ty nejproblematičtější země e, eurozóny, tak ve většině zemí to vypadá, že už jsme se z toho nejhoršího dostali a že už se začínají na, v soukromém sektoru opět generovat nová pracovní místa. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám všem za vaše příspěvky na toto téma. Ano, čas od času zasedá výbor Ekon a výbor Empl společně eh, na schůzích, jako je třeba tato, protože vnímáme důležitost toho, co se zde diskutuje, co do vztahu k situaci sociální, otázce zaměstnanosti, ale také co do hospodářství, hospodářského růstu. Vnímáme zde problémy, ale vnímáme zde také příležitosti. Chci vám všem poděkovat za příspěvky do dnešní debaty. Myslím si, že tu dnešní schůzi můžeme uzavřít tím, že žádná rychlá záplata asi neexistuje, ale nějaká budoucnost už se před námi rýsuje. Děkuji vám všem.